Eh, dear colleagues, I... Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Zahájíme bod 16 prezentaci priorit estonského předsednictví v oblasti spravedlnosti. A vítáme vřele pana Urmase Reincelu, ministra spravedlnosti Estonska. Včera vystoupil ministr vnitra a bylo nám řečeno, že dnes nás čeká druhá polovina této ministerské dvojice, takže vás vítám. Jak jsme říkali, při zasedání s ministrem vnitra proběhla velmi dobrá neformální rada pro vnitro a spravedlnost. A co se týče justice, tak jsme hovořili o elektronické justici, o zabavování výnosu trestné činnosti, řadu z věcí, které vás zajímají a vím, že budete také hovořit o EPU a o dalších klíčových agendách v oblasti spravedlnosti. Takže bez dalších průtahů, pane ministře Reincelu, máte slovo k první prezentaci na cirka 15 minut a potom budeme mít diskusy. Ještě jednou vás vítáme, pane ministře, poprvé v tomto výboru a máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, předsedo. Nejdříve budu hovořit estonsky. Jsem velice rád, že jsem mohl přijít sem mezi vás, abych vám představil náš postoj během estonského předsednictví v tomto velice důležitém výboru. Pane předsedo, vážení poslanci, pokud jde o otázky spravedlnosti, Estonsko chce mít velice praktický, pragmatický přístup. Ehm, chceme používat především eh, zdravého rozumu. Pokud jde o priority v oblasti spravedlnosti, začnu trestní politikou. V současné době je na, stro, na stole celá řada aktuálních věcí. V neposlední řadě se jedná o veřejného žalobce. Velice úzce s tímto tématem souvisí nařízení Eurojust. A toto téma dlouho čekalo na ukončení vyjednávání ale nyní je zpět na stole. Doufáme, že se nám podaří během nebo během uh, lotyšského předsednictví uh, došlo ke krokům a malcké předsednictví uh, rovněž dokončilo téma um, veřejného žalobce. My chceme dokončit některé nevyřešené otázky a budeme připraveni zahádit eh, vyjednávání s parlamentem, jakmile parlament schválí svůj postoj. A byl bych rád, eh, pokud by eh, toto téma postupovalo hladce. Dále financování terorismu. A to je samozřejmě velký problém. Musíme zajistit, aby peníze z trestní činnosti nebyly používány na financování terorismu a zločinu. Proto směrnice eh, pro boj proti eh, praní špinavých peněz je velice důležitou prioritou během našeho předsednictví. Rada schválila eh, obecný přístup, pokud jde o směrnici na boj proti praní špinavých peněz. Já doufám, že parlament bude mít jako prioritu boj proti praní špinavých peněz a že bude připraven na vyjednávání co nejdříve. Těšíme se na spolupráci s Evropským parlamentem, pokud je o tuto otázku. Předsednictví také chce dosáhnout obecného přístupu, pokud jde o nařízení o konfiskacích do konce tohoto roku. Jak víte, komise představila návrh nařízení. Je to poprvé, co v této oblasti v oblasti trestního práva se používá nařízení. Nařízení se často používají v občanskoprávních věcech. Některé členské státy by v trestních věcech preferovaly mít směrnici spíše než nařízení. Není zde schoda. Předsednictví chce spolupracovat s parlamentem i komisí, abychom nalezli co nejlepší řešení. To je samozřejmě předpoklad pro úspěch tohoto tématu. Pokud eh, budeme mít úspěch, mohli bychom začít vyjednávání s parlamentem na začátku příštího roku. Eh, předcházet ehm, ehm, trestné činnosti eh, je něco, co vyžaduje výměnu údajů. Je třeba, aby existovala rovnováha mezi bezpečností a ochranou osobních údajů pracovní eh, skupina eh, na ochranu osobních údajů eh, se setkává v rámci předsednictví, tak aby zhodnotila operační dopady. My jsme připraveni připravit další kroky. Zároveň se budeme snažit hledat řešení pokud jde o rozšíření právního státu v kyberprostoru, tak abychom předcházeli eh, trestní činnosti v této oblasti. Zároveň se chceme podívat na výzvy, pokud jde o dostupnost elektronických údajů. Elektronické důkazy eh, jsou často lokalizované v zahraničí a tak musíme nalézt způsob, jak posílíme v této oblasti mezinárodní spolupráci. Proto očekáváme návrh komise ehm, legislativy, pokud jde o elektronické důkazy, a to ještě tento lok. Rok. Komise v současné době analyzuje technické a právní aspekty, pokud jde o kódování a, a dopad kódování na trestní vyšetřování. Jak všichni víme, je to velice kontroverzní otázka. Než učiníme nějaká um, uspěchaná rozhodnutí, je třeba zvážit názory různých zainteresovaných stran a provést řádnou analýzu. Členské státy musí být uh, schopné vyměňovat si informace o uh, trestné činnosti eh, evropských občanů, stejně tak jako občanů třetích zemí, tak abychom předcházeli trestné činnosti i terorismu. Proto je nutné eh, rozšířit eh, používání ECRIS, informačního systému, také na příslušníky třetích zemí. Komise v roce 2016 předložila návrh směrnice, ale jak víte, vyjednávání byla přerušena poté, co eh, rada požádala o to, aby ECRIS eh, zahrnoval ehm, eh, občany třetích zemí a aby tento systém byl automatický. Před dvěma týdny komise předložila pozměněný návrh a ráda se začne zabývat tímto textem příští týden. Tyto návrhy jsou velice důležité a my plánujeme je e, oba probírat v radě. E, doufejme, že dosáhneme usměrnice i nařízení dokonce e, předsednictví předsednictví obecného přístupu. Zásadní je, aby tento systém zahrnoval otisky prstů a další údaje. Dále ochrana údajů. A základním kamenem digitálního jednotného trhu je ochrana údajů. Před pěti lety Evropská komise zahájila komplexní reformu ochrany osobních údajů v EU. Jak víte, Rada schválila obecný přístup eh, o nařízení na ochranu osobních údajů pro evropské instituce na Radě eh, v červnu tohoto roku. Jsme připraveni vyjednávat jménem Rady, jakmile eh, bude připraven postoj Evropského parlamentu. Je důležité, aby nařízení a bylo aplikovatelné eh, v květnu příštího roku, eh, jakmile bude schváleno nařízení o, o obecné ochraně osobních údajů. Eh, musíme vnímat tuto věc ale v širším kontextu. Jako předsednictví se budeme snažit o to, aby Evropská unie přistoupila k protokolu Rady Evropy o ochraně osobních údajů. Jedná se o úmluvu 108 přistoupení k tomuto protokolu eh, přiblíží eh, pravidla na ochranu osobních údajů eh, v celé Evropě. A ještě několik slov o otázce základních práv. Respekt vůči lidským právům, základním právům a právnímu státu je základem Evropské unie a jejich členských států. Estonsko bude podporovat tyto principy v předsednickém křesle rady. Je naším cílem, aby eh, se eh, na Radě o všeobecných záležitostech hovořilo o právním státu. Eh, je nutné, aby tato diskuse pokračovala a byla posílena. Eh, během našeho předsednictví budeme mít blok eh, o právním státu na téma mediálního pluralismu a eh, na téma právního státu v digitálním věku. Budeme mít seminář a zástupci Evropského parlamentu již byli pozváni. Domníváme se, že Evropský parlament a rada sdílejí stejný postoj, pokud jde o pluralismus médií. Shodneme se na tom, že média jsou nutná pro fungující demokracii. Abychom chránili základní práva evropských občanů, eh, zjistíme pokračování aktivit eh, agentury pro eh, lidská práva a, a zároveň chceme dosáhnout rozhodnutí, pokud jde o víceletý rámec pro tuto agenturu chceme zajistit, aby MAF během našeho předsednictví eh, bylo schváleno, tak aby eh, příští rok mohlo vstoupit v platnost. Eh, velice důležitá otázka, na které bychom chtěli dále pokročit, je přistoupení EU e k umluvě Rady Evropy na boj proti násilí na ženách a boj proti domácího násilí. Zároveň chceme připravit eh, závěry rady, pokud jde o výroční zprávu o aplikaci listiny základních práv. Eh, ještě něco eh, k situaci app. E 8. června rada dosáhla společného přístupu, obecného přístupu, pokud jde o vytvoření EPO, a tedy eh, kanceláře Evropského eh, veřejného žalobce. Víte, že je to výsledek eh, téměř čtyřletých intenzivních vyjednávání celá řada otázek, jako je například nezávislost, role veřejných žalobců, přípustnost důkazů a tak dále. Bylo velice těžké v těchto otázkách nalézt Eh, schody, protože právní systémy jednotlivých členských států se liší a bylo třeba nalézt eh, řešení. Vyjednávání v radě byla dlouhá, ale to bylo opodstatněné. Někteří tvrdí, že nařízení by mohlo být ambicioznější, ale já myslím, eh, že můžeme říci, že ehm, Eh, je to skutečně eh, velkolepý výsledek, že se nám podařilo nalézt eh, dohody. Je to výsledek mnoha kompromisů, ale já si myslím, že výsledek je skutečně velice kvalitní. Snažili jsme se nalézt kompromisy. Na začátku tohoto roku ale, roku ale bylo jasné, že nebude možné mít jednohlasnost, pokud jde o návrh nařízení. Já si myslím, že je skutečně eh, dobrý výsledek, že 20 eh, členských států ehm, prohlásilo, že se chce účastnit posílené spolupráce v této věci. Takže kde jsme v tuto chvíli? Během posledních několika týdnů od eh, té doby, kdy byl schválen obecný přístup, byl tento text dále analyzován, zároveň zpracován lingvisty. Ten text byl schválen koreperem minulý týden a rada plánuje 17. července schválit eh, konečnou verzi. Poté předložíme co nejdříve text parlamentu a budeme požadovat eh, váš souhlas, tak jak je to stanoveno v článku 86 smlouvy. Jde o to, aby EPO, eh, tedy eh, Úřad Evropského veřejného žalobce, byl eh, založen co nejdříve. Doufáme, že svůj souhlas budete moci udělit co nejdříve. Žádáme vás o to, tak aby to nařízení mohlo být schváleno v říjnu tohoto roku. My jménem Rady děkujeme parlamentu, především členům tohoto výboru za vynikající spolupráci eh, na tomto tématu. Eh, rada se aktivně snažila eh, zohlednit názory parlamentu. A především pokud jde o kompetence tohoto úřadu. Snažili jsme se text upravit podle přání parlamentu. Rada rovněž na konci vyjednávání zavedla poslední odstavec týkající se neúčastnících se členských států v článku 105. To bylo výsledkem žádosti zpravodaje parlamentu a spoluzpravodajů. Chtěl bych zdůraznit, že Evropský veřejný žalobce bude řešit některé typy podvodů tak jak je to eh, stanoveno ve směrnici a to je také eh, výsledkem žádosti parlamentu, takže doufám, že oceníte tyto naše strany, zohlednit vaše požadavky. A já jsem eh, velice vděčný také malckému předsednictví za odvedenou práci a velice se těšíme na spolupráci s vaším výborem. Děkuji. Děkuji. Nejprve koordinátoři. Je Roberta připravena začít? Birgit, prosím. Nejprve koordinátoři. Nejprve ST. Děkuji mnohokrát. A děkuji za to, že jste mezi nás přišel a pohovořil o prioritách svého předsednictví. Jsem přesvědčena, že během vašeho předsednictví zaznamenáme úspěchy u ochrany osobních údajů. Návrh se projednává a těšíme se na dobrý výsledek trialogu. Marie Lauristy na tom pracuje velmi intenzivně, znáte se, chceme dosáhnout stejné úrovně ochrany jako v nařízení ochrany osobních údajů. Co se týče EPA, tak eh, Tady si myslím, že je dobré, že to rozjedeme alespoň se 20 členskými státy, což si myslím, že je velký úspěch vzhledem k diskusi, která probíhala poslední čtyři roky. Ale já bych se ráda podívala kousek dál do budoucnosti. Máte už nějakou představu? Myslíte, že Rada na tom bude pracovat tak, abychom byli schopni přesvědčit více členských států, aby se zapojili do tohoto systému? Je mi totiž líto, že tak zatím všechny státy neučinily. A jsou tam především některé, kde, jak si od Olafu víme, že by spíše v tomto systému být měly. Děkuji také za vaši podporu agentuře pro základní práva. Co se týče istambulské úmluvy, tak doufám, že se také postaráte o to, aby to proběhlo během vašeho předsednictví. Těšíme se na to. A poslední věc. Ne, to je všechno. Děkuji. Jako další má slovo EKR. Nechcete? Co pak se to dneska děje? Natali určitě vystoupí. Za Alde. Děkuji. Děkuji, Claude. A děkuji také panu ministrovi za to, že přišel. Pár dní poté, co jsme se setkali v Talenu, se vidíme znova. Takže děkuji, že jste přišel a děkujeme také za představení toho, co nás čeká během estonského předsednictví, které je pro Evropu velmi důležité a je strategické. Pro vás, protože je první. Děkuji, že jste pojednal veškerá témata. Děkuji, že jste trval na tom, že je potřeba řešit aspekty trestního práva, byť jsou těžko harmonizovatelné, protože naše tradice a právní řády jsou různé ale v každém případě je to důležité pro Evropu, alespoň tedy takovou Evropu, jakou většina z nás chce. Pouze k jednomu tématu, k kterému jste se vyjádřil na začátku. Po neformální radě pro vnitra spravedlnost v Talinu, tam se hovořilo o boji proti financování trestné činnosti nařízením a o vzájemném uznávání zabavování výnosů z trestné činnosti. To je určitě důležité téma, jedno z mnohých strategických témat, které máte v portfeji a které máme v portfeji i my. A chtěla jsem říci, že ta otázka zabavování výnosu trestné činnosti, konec konců ty prostředky to jsou miliardy euro za rok, k tomu potřebujeme, aby to bylo okamžitě proveditelné. Ten postup musí být skutečně bleskový protože, jak víte, pachatelé trestné činnosti jsou často rychlejší než my. Teď, co se týče právní formy, kterou navrhla Evropská komise. Touto formou je nařízení. A k tomu se chci vrátit. Vy jste také na to narazil. Zajímalo by mne, jakou linii zaujme předsednictví. představuji si, že jako pro Evropané budete chtít nařízení a nikoli směrnici. A z toho, co jste říkal, jsem pochopila jaksi základ, ale nepochopila jsem úplně, jaký postoj bude mít předsednictví, jestli tedy budete tlačit na váhající partnery, abychom opravdu přijali nařízení, kteréž to bude eh, účinné. Děkuji, Natálie. K tomu probíhala obrovská diskuse na zasedání rady. Členské státy některé chtěly směrnici, některé nařízení, my chceme nařízení. Takže ještě jednou děkuji za vaše otázky. A teď může za EPP Roberta Mecela dostat slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji pane ministře za to, že jste přišel mezi nás a pohovořil o prioritách svého předsednictví. Děkuji také za přípravnou práci během posledních měsíců. Kontaktoval jste nás, hovořil jste s námi a ptal jste se jednotlivých skupin na naše priority. Já jsem se chtěla vyjádřit krátce k EPO. Tady bych apelovala na to, aby než doběhne tento proces, a vytvoří se úřad, jste zajistili, aby se připojili všechny členské státy, včetně mého vlastního. Tak, aby opravdu tam bylo zapojeno co nejvíce členských států. Konec konců je to úřad, který má nacházet finanční trestné činy přeshraniční povahy, které mají dopad na financování EU. Budeme se také těšit na to, že se snad vyřeší vyjednávání o praní špinavých peněz. A doufáme, že priority, které jste si stanovili za šest měsíců, budou úspěšně završeny. Vím, že teď jste optimisté, je to možná trochu odvážné, snad to vyjde. Děkuji. Za zelené, paní z prosím. Just Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě připomínky. Za prvé děkuji, ale eh, tedy blahopřeji k zahájení vašeho předsednictví. Druhé předsednictví za rok není úplně ta nejlepší pozice, protože máte kratší předsednictví, v podstatě po prázdninách vám zbývají tři měsíce, a než se nadějete, budou, budou Vánoce. Máte spoustu práce před sebou a velmi ambiciozní program. Co se týče směrnice o praní špinavých peněz, tak jsem spolu s pravodajkou. My jsme zatím nedokončili vyjednávání během malckého předsednictví a začínáme zítra novým trialogem s estonskými kolegy. Už nyní vám děkuji za přípravné kontakty v rámci kterých jsme si vyjasnili i mandát Rady. Evropský parlament chce posílit transparentnost vlastnictví společnosti a důvěru. Hovořili jsme o tom také ve výboru pro panamský skandál, jak se tedy, jak se dá lépe bojovat proti vyhýbání se daňové povinnosti. Estonsko je zemí, která je známá svou transparentností. Budu se tedy těšit na naše jednání a doufám, že výsledek bude velmi pozitivní na podzim. Přečetla jsem si váš program a vidím, že znova chcete diskutovat o uchovávání údajů. Můžete se k tomu ještě vyjádřit? vzhledem k judikátům Evropského soudního dvora byla, byl zneplat, bylo zneplatněno evropské právo v této oblasti, členské státy musely změnit přístup a tato legislativa nebyla ničím nahrazena. Tento parlament, možná ne ve své většině, ale přesto, si říká, jestli bude možné připravit novou právní úpravu která by vzala v úvahu obsah jurikátu Evropského soudního dvora. Můžete prosím hovořit trochu podrobněji o svých plánech v oblasti uchovávání dat? Děkuji. Martina mluví také za že? Ano, děkuji. Chtěla jsem poděkovat za sdělení priorit a za to, že jste hovořil o istambulské úmluvě a o listině základních prav. K tomu se vrátíme i v souvislosti s Evropským soudním dvorem. Hovořil jste o bezpečnosti a pracovních místech. Nemáme dost času na a, tuto legislativu. Já jsem byla stínovou zpravodajkou pro psychoaktivní látky, pro nové psychoaktivní látky. V Irsku máme dva různé regulační standardy. Jeden v Irsku jako takovém a druhý na severu. A to vedlo k navýšení pašeráctví. Potřebujeme opatření, která budou platit pro celé Irsko a pokud bude Brexit tvrdý, tak to na nás bude mít veliký dopad. Zdá se, že britská vláda k tvému Brexitu stále směřuje. Máme také moře, máme přístavy, otevřený prostor a neschopnost plně regulovat posun zboží. Otázka tedy také je potom, kde bude hranice. Zdá se, že se soustředujeme na Irsko jako takové. Tam máme 177 hraničních přechodů a je to nemožné kontrolovat, leda, že byste tam nechali Trumpa postavit zeď. Takže já si uvědomuji vaše úsilí a uvědomuji se, že máte pouze krátký čas, vzhledem k tomu, že nás čekají prázdniny a přijdete o pár týdnů. Setkala jsem se s vašimi kolegy, hovořili jsme o dopadech Brexitu na Irsko, Evropská unie má chránit dohodu z Dobrého pátku ve všech jejich částech a to se týká i lidských práv a politických institucí. Vy jste odkazoval k listině základních práv. Naši lidé mají ústavní právo na sebeurčení. Evropský soudní dvůr, který spadá do vaší portfeje, by měl být tím orgánem, který bude tato práva prosazovat. Dohoda z dobrého pátku musí být chráněna jako celek, to je postoj parlamentu i rady a chceme-li chránit veškeré části této dohody, tak vláda na severu Irska může přijímat pouze zákony, které jsou v souladu s evropským právem. třeba u psychoaktivních látek je celkem problém. Máme radu pro celé Irsko, která ale nemůže pracovat se dvěma regulačními standardy. Tam to musí probíhat všude stejně. To je jenom jedna z věcí, které se vám objeví na stole v souvislosti s Brexitem. Tak si prosím pokuste nezapomenout na to, že by to mohlo mít negativní dopady na jediný mírový proces, který v Evropě máme. A z toho důvodu jsme apelovali na to, aby Severní Irsko mohlo zůstat v Evropské unii, pokud se tedy nesjednotí Irsko jako takové. A vyslali jsme a, tento signál, že Severní Irsko by se okamžitě takovouto cestou mohlo připojit do EU. Thank you very much, Martina. Děkuji. Vaše předsednictví padá do té dohody o rozvodu v uvozovkách 2017 a mírový proces Severního Irska jednou ze součástí. Já vím, že v radě to má na starosti Michel Barnier, ale vím, že jako minister spravedlnosti to určitě zhledáte zajímavým. Děkuji, Martin, za to, že jsi to zmínila. Nyní má slovo Katarina Činiči. Grazie, presidente. E benvenuto al, al ministro. Děkuji, pane předsedo. A srdečně vítám pana ministra na našem výboru. Děkuji za prezentaci, eh, kterou se nám eh, přednesl. Jako ostatní kolegové, ráda bych se vrátila k těm tématům, která nám leží na srdci eh, která sledujeme s velkým zájmem a týkají se justice a bezpečnosti. Já sama jsem z Itálie, tedy z regionu, dokonce z regionu Sicílie a mám zkušenost mm, s policejními a justičními operacemi. Myslím si, že spolupráce která je dnes tak důležitá eh, vzhledem k našim komplexním výzvám, eh, nás vede k tomu, že máme velké očekávání od, eh, od estonského předsednictví. Důležité jsou informační systémy. Já jsem navštívila centrálu EU LISA a musela jsem konstatovat, že ten systém je velmi efektivní, funguje dobře a Ehm, ale je jasné, že potřebuje nový právní rámec vzhledem k výzvám, eh, kterým musí čelit. I eh, to, o čem jsem, částečně jsme o tom mluvili včera s ministerem vnitra, ale mě by zajímalo, ehm, co je podle vás odvrácenou stranou té efektivní spolupráce v oblasti výměny informací ehm, a sice jde tady o otázku interoperability, na kterou bych se vás ráda zeptala. Já si myslím, že je nutná interoperabilita proto, abychom měli systém, který nám umožní výměnu informací a bude opravdu ehm, efektivní. Další věc, o které už mluvili kolegové, to je Úřad Evropského veřejného žalobce ehm, ehm, pokud budeme chtít zase, aby tento úřad pracoval efektivně, eh, tak eh, si myslím, že jsme dosáhli toho, čeho šlo dosáhnout při počtu 25 eh, nebo 27 států. Je tady ještě velký prostor pro získávání dalších zemí pro spolupráci a my víme, že právě jaksi zločinné, eh, zločinné živly eh, využívají tadyhle toho volného prostoru, nepokrytého prostoru. Ehm, za důležité je také spolupráce Eurojustu a EPO. A ehm, nevím, jestli ehm, už se někdo zabýval eh, vztahy mezi těmito dvěma agenturami. Potom je tady celá řada témat, jako je boj proti terorismu, Um, také e, konfiskace a e, odsouzení zkrátka včasné zásahy proti jakému, jakékoliv kriminální činnosti a také proti praní špinavých peněz. A ještě jedna věc je důležitá z oblasti justice a sice e-justice. Ehm, co se týče policejní spolupráce, e, tam e, můžeme využívat naše informační systémy, které jsou velmi spolehlivé. E, a co se týče ale oblasti justice, tak tady máme ještě co dohánět. Systém evidence, ale i další systémy by měly být zařazeny také mezi priority, na kterých je třeba zapracovat proto, abychom eh, mohli čelit výzvám opravdu efektivně. Děkuji. Děkuji, Mario Laristan, prosím. Děkuji, pane předsedo, zeptám se estonsky. Pane ministře, ve svém projevu jste zmínil balíček o ochraně osobních údajů a říkal jste, že je potřeba, aby práce probíhala paralelně. To bude celkem problém, protože důležitou součástí tohoto balíčku je nařízení o elektronickém soukromí. Tento výbor na tomto aspektu pracuje poměrně vážně. Včera jsme měli termín na pozněvací návrhy a budeme pracovat i přes prázdniny tak abychom byli do začátku září připraveni dokončit finální verzi a hlasovat v tomto výboru. A doufám, že během estonského předsednictví bude v radě možné dojít k všeobecnému přístupu, protože během malckého předsednictví se to nepřesunulo dopředu. Můžeme doufat, že vaše předsednictví posune tuto oblast dopředu, tak aby trialog mohl začít co nejrychleji? Máme stanovený termín, tak aby do 25. května příštího roku byl ten balíček hotový. Je to reálné? A pak máme ještě další otázku. Nařízení o ochraně osobních údajů již bylo přijato a bude potřeba jej implementovat. Byla tam ale řada sporů. Bude se vaše předsednictví tímto zabývat? Jak to bude vypadat s implementací? Všechny tyto balíčky jsou propojeny. Když tedy hovoříme o obecném nařízení o ochraně údajů, tak by mě zajímalo, jak analyzujete implementaci. Pan Foster, prosím. Děkuji vám, pane ministře, za vaše úvodní slovo. V parlamentu diskutujeme už po nějakou dobu o zprávě z vlastní iniciativy o ochraně whistleblowerů. Eh, mm, od skandálu z LuxLeaks jsme v situaci, že žurnalisté eh, zveřejnili důležité informace v související s daňovými úniky a s vyhýbání se daňové povinnosti a, a pak byli pranížováni ne ti, kteří praktikují tyto daňové úniky, ale ti, kteří ten skandál vynesli na veřejnost. Ti byli pohnáni k soudu. A my teď v parlamentu eh, diskutujeme právě pod vedením výboru pro právní záležitosti, ale i náš výbor Libe je do toho zapojen, eh, jak chránit právním, jak poskytnout právní ochranu whistleblowerům. Eh, komise s tou otázkou má velký problém a doposud nebyla schopna tady předložit nějaký legislativní návrh. A já se ptám, zdali byste si dokázali představit v rámci svého předsednictví, že byste řešili um, Eh, nebo alespoň přinesli téma ochrany whistleblowerů, aby v dohledné době eh, eh, jim tato ochrana mohla být poskytována. Děkuji. Thank you. And finally, Sil- Děkuji. A nyní Sylvie. Euh, ma collègue Kinichi a abordé la question. Děkuji moje kolegyně eh, už přede mnou o tom mluvila, už tu otázku eh, naznačila. Eh, myslím otázky kontrol na hranicích a podobně. Ale na co se chci zeptat, pane ministře, obecně je to otázka interoperability. V průběhu diskuse se mluví o různých eh, informačních systémech. Jaká je vaše pozice k otázce interoperability? Děkuji. To byla eh, krátká otázka, ale odpověď bude dlouhá. Ve chvíli, kdy začnete hovořit o interoperabilitě, o tom Estonci dokáží hovořit velice dlouho. Pane ministře, předávám vám slovo. Abyste mohl odpovědět. Pane předsedo, děkuji. Během neformální rady jsem se setkal s předsedou a řekl jsem, že jsem trochu nervózní eh, z vystoupení ve výboru. A on říkal, to bude v pohodě. Eh, byl jsem tak trochu nervózní, jako když jdu k zubaři. Ehm, přesto říká, kamkoliv přijdu, tam se přede mnou klepou. Ministr, já vám velice děkuji za vaše připomínky k naprosto zásadním otázkám, kterých jste se dotkli. Pokusím se odpovědět. K tomu, co říkala paní Činiči. Ptala se na digitální vizi na e-justice. To je něco, čeho jsme se dotkli také během neformální rady. Měli jsme prezentaci, jak vnímáme ambiciozní vizi digitální justice v Evropě. Uvedli jsme estonský příklad k této otázce a náš cíl je jasný. Jde nám o to, aby neexistovaly žádné překážky Existují jen politické překážky. Elektronický systém e-justice eh, by měl být v celé Evropě plně operativní. Ale existují proto eh, dva eh, předpoklady. Za prvé technické předpoklady v členských státech a za druhé interoperabilita. Samozřejmě je zásadní, aby proto existoval také i kodex. Paní Činiči o tom jistě ví. Během našeho předsednictví doufám, že se e, pohneme dále, pokud je o mandát EU-LISA. E, eh, myslím, že to je jasný, udržitelný signál pro budoucnost elektronického kodexu. V touto chvíli to funguje jako pilotní projekt, ale my bychom chtěli, abych mě, abychom měli plně digitalizovaný e, systém elektronické justice napříč hranicemi. A nyní pokud jde o trestní právo, pokud jde o EPPO, o Úřad Evropského veřejného žalobce, Uvidíme, zda se nám podaří získat dalších sedm členských států. Buďme realističtí. A přístup předsednictví Estonska a bude, že samozřejmě bychom chtěli raději vyhnout se posílené spolupráci, že bychom raději měli jednomyslnost, ale to se nepodařilo. A nyní musíme pracovat s realitou taková, jaká je. Chtěl bych zdůraznit, že bychom více než přivítali eh, další členské státy, které by se chtěly připojit. Víme, že eh, toto bude spolupráce, která nebude uzavřená. Posílená spolupráce je eh, něco, do čeho země, které se neúčastní, mohou kdykoliv vstoupit. A tak tomu bude také během našeho předsednictví. E, pokud budeme moci nějakým způsobem podpořit členské státy, e, které se rozhodly neúčastnit se, tak aby se účastnili, jsme naprosto připraveni to udělat. Tyto texty jsou samozřejmě náročné. Já bych eh, v žádném případě nechtěl znovu otevírat text, eh, protože už byl schválen. To by představovalo obrovský eh, obrovské nebezpečí. Mohlo by to znamenat konec posílené spolupráce. Další téma. Uchovávání údajů. Jak bychom se v tom mohli dostat dále? To byl bylo opět téma neformální rady v Talinu, rady ministrů vnitra. Hovořilo se tam o eh, jedné myšlence, že eh, by to mohlo být propojeno s nařízením o elektronickém soukromí. Eh, že by bylo dobré nalézt celoevropské řešení, které bude odpovídat eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Myslím, že je to něco, co musíme řešit opravdu opatrně. Je potřeba, abychom eh, nezničili ten úspěch nařízení o elektronickém soukromí během neformální rady byl vyslán jasný signál, že členské státy jasně chtějí celoevropskou právní iniciativu. To je e, potřeba. Současná situace nemůže nadále trvat. Zároveň je jasné, že veškeré navrhované iniciativy e, musí odpovídat rozhodnutí Evropského soudního dvora. Je zde otázka, jak nalézt rovnováhu mezi bezpečností a soukromím. Jak dlouho tedy mohou být uchovávány osobní údaje, tak aby nebyly porušovány osobní svobody. Na čem jsme se dohodli, to je něco, co jsem zmínil také ve své prezentaci. Požádáme pracovní skupiny, skupinu, aby přišla aby eh, protřídila ty, eh, ta řešení, která nejsou proveditelná, která nejsou funkční. Aby tato řešení vyloučila. Ehm, výhradní právo eh, právní iniciativy je na komisi. Tato pracovní skupina pracující při předsednictví vypracuje různé možnosti, jak se posunout dále v otázce uchovávání údajů. A my bychom byli rádi, aby k tomu došlo do konce roku, tak aby komise mohla svým způsobem poskytnout psychologickou podporu. Víme, že je to eh, skutečně problematické téma pro celou řadu aktérů. Dále, pokud jde o trestní věci, další důležitá věc je, jak postupovat dále, pokud jde o e, zmrazování aktiv a konfiskace. A zda by Estonsko podpořilo nařízení místo směrnice. Jak předseda vysvětlil, když se podíváme na eh, názory členských států, bylo to tak půl na půl. Předsednictví eh, v podstatě eh, čelí této situaci půl na půl. A budeme to muset nějak vyřešit. Budeme to muset nějak vyřešit, nebude to pro nás jednoduché. My v Estonsku bychom chtěli vidět praktické výsledky. Eh, jedna věc je filozofický cíl. Eh, my bychom byli radši, abychom měli nařízení, protože to je silnější, jasnější řešení, jak eh, přistupovat k této věci. Ale pokud praktický výsledek bude něco, čeho bude lépe dosaženo prostřednictvím směrnice, potom může být směrnice. Nastudujeme si nyní eh, názory členských států a zároveň vyzveme komisi, aby si prostudovala praktické výsledky směrnice versus nařízení. Poslední studie Europolu na mě udělala velký dojem. A v tuto chvíli jsme schopni asi 1,1 eh, peněz eh, z kriminálních aktivit skonfiskovat. Eh, jedná se o kriminální aktivity, jako je praní špinavých peněz, terorismus a tak dále. Je to pouze, jsme schopni zadržet pouze jedno procento. To znamená, že e, trestná činnost se vyplácí. A já si myslím, že v této oblasti je tak potřeba udělat více. Dále otázka, o které hovořila paní Martina. Hovořila o bezpečnosti a otázkách bezpečnosti, které je třeba zohlednit při hovoření o Brexitu. A zmínila jste také zásadní otázku eh, pašování psychotropních látek. Během neformální rady proběhlo také setkání s novým ministrem spravedlnosti eh, panem Lidingtonem. Eh, on mi dal eh, svůj kontakt, své telefonní číslo, abychom společně přímo řešili zásadní věci. Názor předsednictví je, že k Brexitu je třeba přistupovat tak, aby Evropská unie měla silný postoj a e, samozřejmě nám jde o to, abychom měli dobrý výsledek pro evropské občany a pro e, členské státy. A tak samozřejmě e, úřady, které budou vyjednávat, musí mít tyto zájmy na paměti. Nejdůležitější věc jsou práva občanů Evropské unie a zároveň je třeba řešit otázku bezpečnosti při vyjednávání. Nemůžeme eh, dovolit, aby došlo k nějakému většímu ohrožení jednotlivců nebo zemí. To je naprosto jasný názor předsednictví. A další věc. Zazněla zde otázka týkající se oblasti elektronického soukromí. Paní Lauristin řekla, že je třeba, aby zde byla eh, jasná cestovní mapa, jak postupovat v oblasti eh, soukromí na internetu. My jsme si vědomi toho, co navrhla komise, eh, zohledňujeme, zohledníme časový plán při přípravě schůzí rady. Je zde ale jedno ale, Zároveň musíme mít eh, totiž na paměti eh, to, aby eh, tato věc pokrývala komplexní věci a je třeba se zabývat otázkou, zda by to tedy měly být nařízení. Já bych v každém případě chtěl, abychom zde měla praktický výsledek a abychom dodrželi uh, naplánované časové lhuty, protože pokud se to příliš protáhne, samozřejmě je zde nebezpečí že ta věc nebude dotažena do konce. Zároveň je nutné zde vidět určitou eh, paralelu, vidět zde celý tento balíček eh, legislativních návrhů jako jednu rodinu. Tyto návrhy souvisí. Paní Laurestin také zmínila další důležitou věc, a to zda předsednictví plánuje některé iniciativy, eh, které by se zabývaly tím, jak členské státy už aplikují existující legislativu v oblasti ochrany údajů. To je naprosto zásadní věc. Víme, že právní řády jednotlivých členských států jsou velice odlišné. A toto je naprosto eh, zásadní princip eh, iniciativy komise, a ty zákony, ta legislativa, která vstoupí v platnost, musí být také odpovídajícím způsobem prosazována. Musí být hodnoceno, jak tato legislativa je prosazována v praxi. A já rozhodně tuto myšlenku podporuji. My během svého předsednictví v pracovních skupinách eh, chceme zohlednit otázku lepší regulace. Máme seznam praktických pokynů pro předsedy pracovních skupin. A hlavním základem těchto pokynů je, že je třeba, aby komise vždy měla jasnou cestovní mapu, aby eh, bylo jasné, zda je potřeba nová legislativa. Tuto myšlenku předáme také bulharskému předsednictví. To, že pracovní skupiny by tímto způsobem měly spolupracovat s komisí. A další věc, a paní Guillaume a pan Köster hovořili o další otázce. Během malckého předsednictví se řešilo to téma, které jste zmínili. Byly to, bylo to na neformální radě. Členské státy vyjádřily své názory na toto téma, jak je potřeba ho řešit. A já musím říci, že zde měli, jsme zde měli skutečně dlouhý katalog různých názorů. Schoda bylo na tom, že je to skutečně problém, který je třeba řešit, ale zda to má být řešeno na evropské úrovni nebo nikoli. Na to se názory hodně různily. Komisařka Jourová Eh, schromáždila názory členských států a já doufám, že komise se těmi názory bude detailně zabývat. Proběhla také veřejná konzultace v této oblasti. Komise obdržela celou řadu různých názorů a komise na tom by měla dále pracovat. Jak jsem řekl, komise je iniciátorkou legislativy. A dále, co říkal madam Žirom, ptala se na interoperabilitu. A na podzim od podzimu eh, je předsednictví připraveno eh, spolupracovat eh, s vámi na návrzích týkajících se interoperability. Cílem je zbavit se překážek pro interoperabilitu tak, aby bylo možné údaje sdílet a aby nebyla nutnost sbírat další a další údaje a sbírat je na více místech. My se domníváme, že otázka interoperability je zásadní, je rozhodně zásadní pro nás jako předsednictví. Vážení členové výboru, eh, zazněla zde také otázka týkající se Istanbulské úmluvy. My jako předsednictví eh, věříme v holistický přístup, pokud jde o implementaci Istanbulské úmluvy. Byli bychom rádi, aby toto téma pokračovalo dále bez dalšího spoždění. Pane předsedo, vážení členové výboru, chtěl bych vám poděkovat eh, za všechna ta témata a otázky, které jste položili. A Děkuji vám také za vaši spolupráci. Těším se na naši spolupráci eh, na řešení zmíněných problémů. Někteří z vás byli v Estonsku, kolegyně a kolegové, a asi se mnou budete souhlasit s tím, že předsednictví začalo velmi dobře, ta rada byla velmi dobrá a především, co se týče elektronické justice, tak to je oblast, ve které Estonsko opravdu vede. Je to malá země, ale stojí v čele řady těchto platform. Během neformálního zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti se objevila témata jako Libie, která opravdu dominovala, ale Estonské předsednictví určitě má řadu iniciativ, které přidají hodnotu. Pan ministr předseda velmi dobrému zasedání k tomuto tématu. Děkuji za to, že jste přišel a odpověděl na všechny otázky. Co se týče otázky paní Anderson, tam šlo spíše o postoj britské vlády při vyjednávání a v tom, že to tedy může mít dopad na dohodu z dobrého pátku. Možná paní Anderson by k tomu mohla něco napsat, protože vím, že během předsednictví se tato otázka objeví, takže možná, abyste to spíše napsala na papír. Možná, že eh, to pan ministr úplně nepochopil. Jinak jste odpověděl na všechny otázky a děkuji vám mnohokrát za to. A děkuji také ministrovi vnitra a jeho týmu. Ani to moc nebolelo, co ta návštěva. Pod vaším, pod vaším vedením jsem to určitě přežila. Mnohokrát děkuji. Je to pro vás také poslední týden před prázdninami, takže vám přeji, abyste si pěkně užili. Budeme se těšit tedy po přestávce. Paní Makovic má k tomu krátkou záležitost, tak prosím. Já jsem z Rumunska, jmenuji se Monika Makovej a chtěla jsem vám poblahopřát k vašemu předsednictví. Vy jste říkal, že jste malá země, to je sice pravda, ale máte jednu z nejrozvinutějších civilizací demokracií a nejsofistikovanější boj proti trestné činnosti v Evropě, takže blahopřeji a máme od vás velká očekávání. Jedna konkrétní otázka jako řada kolegů v této místnosti i já budu pracovat na směrnici o boji s praním špinavých peněz, tak by nás zajímalo, jestli tato agenda je pro vás prioritou. No, už jsme skončili tu diskusi, ale prostě tak to, vypadá ve výboru Libe. Já jsem vás varoval, že budete muset odpovědět na tu otázku. Ano, můžu klidně odpovědět ano. Vidíte, jste připraven na všechno. Takže děkujeme estonským kolegům a teď nás čeká oznamovatele, čekají oznamovatele trestné činnosti. Děkuji vám. Kolegyně a kolegové, máme trochu spoždění, takže pojďme rychle ke zprávě Majte Pagazaur Tundua Ruiz týkající se oznamovatelů trestné činnosti. Máme 76 pozměňovacích návrhů, takže předám majte slovo. A ta nám představí pozměňovací návrhy. Bueno, mm, voy a ir muy breve porque vamos con retraso. Děkuji pane předsedo. Já budu stručná, protože už jsme zase v časovém skluzu. Já myslím, že nemusím opakovat, jak důležité je pracovat eh, na tom, abychom měli co nejdříve dobrý rámec pro eh, ochranu ehm, informátorů. Ehm, naformulovali jsme určitá doporučení, která ukazují, jak důležité jsou tyto eh, aktivity. Jde o veřejný zájem e, na tom, aby takovéto informace a takováto oznámení se mohla konat. E, děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich e, zlepšovací návrhy, za těch 76 pozměňovacích návrhů. Budeme se snažit dosáhnout kompromisu a já doufám, že se budeme držet eh, toho, že ryby je příslušným výborem, eh, aby k našemu stanovisku bylo opravdu přihlíženo. Já si myslím, že se nám eh, podaří dosáhnout kompromisní, vytvořit kompromisní text, který bude vyhovovat co největšímu počtu Eh, poslanců a politických skupin. Hlasování bude 7. září a já se těším na rozpravu, komentáře, jakékoliv příspěvky. Děkuji. thank you very much, Maite. So... Děkuji. Pan Melo, pan Kostr? Ne. Pan Melo je na cestě. Pan Kosta, prosím. Prosím, a pak pan Melo, poté co se usadí. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, děkuji za prezentaci pozněvacích návrhů a za vaši práci. 76 pozněvacích návrhů, z toho vyplývá, že toto téma budí zájem. Pro mě jako stínového zpravodaje za sociální demokracii je důležité soustředovat se na to v kontextu základních práv. Ochrana oznamovatelů trestné činnosti je zásadním předpokladem svobody slova, plurality názorů, demokracii a svobodu. Otázka základních práv je propojena s tím, že občané musí vědět o případech porušování zákona na druhou stranu oznamovatele trestné činnosti sehrávají základní úlohu v odhalování trestné činnosti proti základním právům. A z toho důvodu jsem navrhl vytvořit cenu pro evropskou cenu pro oznamovatele trestné činnosti, tak abychom změnili vnímání tohoto fenoménu. Oznamování trestné činnosti je aktem dobrého občanství. Je to také potřeba podpořit osvětou, tak aby začala veřejná rozprava o této tematice. Pokud oznamovatel oznámí nějakou trestnou činnost, tak by se to nemělo vztahovat pouze na závažné trestné činy, ale i na porušování pravomoci veřejného činitele. Pojďme ještě o krok dále. V úvodním uzna, ustanovení navrhuji, že tato ochrana oznamovatelů by se neměla vztahovat pouze na evropské kauzy, ale také na mezinárodní případy. Je potřeba najít jasné řešení pro oznamovatele, kteří jsou registrováni v evropských firmách fungujících mimo EU. A také chci zdůraznit, že zaměstnanecký vztah neomezuje ničí právo na svobodu slova. Proti nikomu by se nemělo diskriminovat, pakliže využije toho svého práva. Pokud oznamovatelé chtějí něco nahlásit, tak bychom měli mít systém, který bude řídit centralizovaný orgán, který bude nezávislý. A následně jsem navrhl vznik evropského orgánu z úřady v členských státech, který by dostal vhodné prostředky, kompetence a byl vybaven také specialisty. Ten by napomohl oznamovatelům vnitřním i vnějším a dal by dostatečně prostředí kam se dají nahlásit tyto informace, přičemž bude zachována, zachována jejich identita v utajení. Oznamování, oznamovatele trestné činnosti eh, jsou často obětí odplaty, oznamují pod eh, velkým ohrožením a někdy za to zaplatí vysokou cenu. a proto je potřeba najít opatření, které budou dostatečně kompenzovat. Naše legislativa o znamování trestné činnosti musí obsahovat definici. A z toho důvodu jsem říkal, že potřebujeme společnou, širokou definici oznamování a oznamovatelů trestné činnosti, tak abychom jim zajistili dostatečnou právní ochranu. Pokud někdo oznámí porušení zákona, měl by mít právo na ochranu. Návrh zpravodajky je dobrým základem. Budu se těšit na další spolupráci a doufám, že se nám podaří najít dobré řešení pro silnou právní ochranu oznamovatelů trestné činnosti v Evropské unii. Děkuji. A za EPP pan Nalou, prosím. as considerações acerca do relatório enfim, e da proposta que me parece uma base boa. Děkuji. Tento návrh je určitě velmi dobrý, ale mám určité pochybnosti. Pokusil jsem se to vložit do pozměňovacích návrhů, které jsem předložil a doufám, že je vezmete v úvahu. probíráme problematiku oznamovatelů trestné činnosti, kteří eh, odhalují skutečnosti, fakta. Zaslouží si ochranu. Podívejme se na to z právního pohledu. Zákon je často příliš abstraktní, a do toho právního rámce se můžou dostat osoby, které chtějí něco oznamovat, aby zakryli vlastní trestní činnost. Mám určité pochybnosti týkající se toho evropského rámce, který by se vztahoval na všechny členské státy. Byl bych radši, kdybychom se drželi zásady subsidiarity, jelikož existují rozdíly mezi členskými státy. Zároveň se ale domnívám, že, že je potřeba vytvořit komplexní a přitom srozumitelný právní rámec, který se bude týkat všech 28 členských států. Vždy ale držít se zásady subsidiarity. Mám pocit, že ve zprávě jsme na něco trochu zapomněli. A proto bych navrhoval následující. Jsou dva druhy lidí. Ti, kteří něco vědí, mají informace, které by se mohly hodit při vyšetřování. a kteří s danou skutečností nemají nic společného. Na druhou stranu máme lidi, kdy ty osoby samy se přímo či nepřímo účastnili této trestné nebo minimálně závadné činnosti. A teď co s tím? portugalském zákoně k tomu máme zvláštní ustanovení. A snažím, to, snažím se to najít v dokumentech. Už to mám. Otáz, máme v portugalském zákoně dohodu o vině a trestu. a do určité míry jsou oznamovatele trestné činnosti takto chráněni. Pokud spáchá trestný čin a zároveň o, o, oznámí, tak mu může být snížena sazba. V Evropě existují země, kde někdo může nahlásit nějakou trestnou činnost a následně mu sníží trestní sazbu, pakliže tuto trestnou činnost také páchal. Mohli bychom to vyřešit tak, že nebudeme rozlišovat mezi těmito dvěma situacemi. Řekněme, že někdo byl zapojen do trestné činnosti a přitom nahlásil tu trestnou činnost, tak to bude mít určitou výhodu oproti těm, kteří činnost nepáchali a nahlásili Nevím, jak se to dá vyřešit právnicky, ale neměli bychom na to zapomínat, když budeme vytvářet řešení. Nesmíme zapomínat, že někteří oznamovatelé trestné činnosti sami páchali. V textu to nebylo zohledněno, tak je to myšlenka, kterou jsem chtěl přednést k vašemu zvážení. Určitě se to bude dát dořešit na dalších zasedáních. Okay, are you finished? You finished? Okay, okay, right. Bylo to všechno? Uh, ano? Za EKR Monika Makovej. Děkuji, předsedo. Já bych chtěla reagovat na to, co řekl kolega, protože mám naprosto opačný názor na tuto věc a proto zde jsme, abychom o tom hovořili. Boj proti korupci, proti eh, praní špinavých peněz, proti podvodům a různým závažným trestným činům je v EU eh, považován eh, to je považováno v EU jako ohrožení pro vnitřní řád. Není možné chránit řád EU a peníze daňových poplatníků, aniž bychom používali celou řadu různých nástrojů, včetně oznamovatelů. Jakýkoliv členský stát který eh, chce zjistit, eh, co špatného se děje v institucích, eh, by měl být rád, že může využívat pomoc oznamovatelů, protože to je nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda se někde děje něco špatného. A to je důvod, proč je nutné oznamovatele chránit, protože jinak mohou přijít o pracovní místo, mohou být vystaveni šikaně Eh, komise má pokyny týkající se ochrany oznamovatelů, ale v celé řadě členských států eh, jim tyto pokyny, oznamovatelům tyto pokyny nepomohly, eh, protože Nakonec se museli stejně vzdát svých zaměstnání, byli donuceni jít na nemocenskou nebo byli prohlášeni za blázny, případně museli přejít z jedné instituce do druhé. Já bych eh, nějak nezaměňovala eh, ty, kteří jsou ve vězení a eh, poskytnou informace o jiných zločincích. Ale to nejsou oznamovatelé. Oznamovatelé jsou lidé, kteří nejsou za nic obviněni. Pracují v institucích, například i v evropských institucích, dělají svoji práci dělají ji rádi a nelíbí se jim to, že dochází k porušování zákonů v jejich institucích. Eh, chtějí, aby věci byly opraveny. A někteří z nás eh, spolupracují s oznamovateli. Oznamovatelé nedělají nic nemorálního. Naopak, já považuji za nemorální, když někdo ví o nějakých nesrovnalostech zde v parlamentu nebo v jakékoliv jiné instituce. A mně by připadalo eh, špatné, nemorální eh, to neohlásit. Je to něco jiného u eh, lidí, kteří jsou ve vězení a um, podají tam informace o ostatních zločincích, ale to není příklad oznamovatelů. Já eh, předložím pozměňovací návrhy pro tuto zprávu a eh, já si myslím, že bychom také měli mít na mysli práci investigativních novinářů, protože jejich práce je zásadní pro eh, vyšetřování praní špinavých peněz, korupce, podvodu. Byli jsme toho svědky u panamských dokumentů. Víme, o jaké obrovské části, částky tam šlo. Asi jste si četli zprávy eh, výboru eh, pana a poznali jste, jak důležitá je úloha oznamovatelů. Eh, já jsem se zkrátka chtěla k tomuto tématu vyjádřit. Dále Denis de Jong za GUE. Děkuji, Claude. A vyslechli jsme si estonské předsednictví, hovořilo o problémech v radě a o tom, co se dá očekávat. A celá řada členských států eh, samozřejmě zde bude mít problém se subsidiaritou. S ohledem na to jsem se vždycky zamýšlel nad tím, zda je lepší mít komplexní nástroj nebo možná jenom odvětvový nástroj. Eh, především pokud jde o finanční zájmy Evropské unie. Jako členský eh, stát samozřejmě musíte zohledňovat eh, finanční zájmy Evropské unie a zde nejde o subsidiaritu. A moje skupina a já eh, podporujeme eh, komplexní nástroj. Já si myslím, že v této fázi bychom v postoji parlamentu měli jít co nejdále. Já jsem zpravodajem také ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jsem zpravodajem ke stanovisku na toto téma a hovořili jsme tam o tom, eh, jak bychom měli být ambiciozní. Ehm, hovořili jsme také o možnosti odvětvového přístupu, přístupu pro jednotlivá odvětví. Pokud je o pozměňovací návrhy ke stanovisku, já si myslím, že bychom neměli jít níže než to, co už parlament eh, schválil, pokud jde o ochranu finančních zájmů Evropské unie tento rok. Usnesení bylo schváleno eh, velkou většinou v parlamentu, takže já si myslím, že bychom to měli vnímat jako určitý základ. Říkám to proto, že někdy, když se eh, definují oznamovatelé a, a když se hovoří o Eh, rozumné, opodstatněné ehm, přesvědčení eh, oznamovatelů. Eh, někdy existují určité rozpory, ale měli bychom mít tady na paměti to usnesení, které jsme schválili. Myslím si, že to usnesení je velice dobré východisko, protože už ho parlament schválil. Nejedná se o odvětvové řešení, je to obecné řešení a myslím si, že by nám to mohlo pomoci dosáhnout kompromisu zde ve výboru. Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropský ombudsman, eh, Evropská ombudsmanka jasně řekla, že je připravena přispět eh, k tomu, co nazýváme eh, tím poradním orgánem pro oznamovatele. Ombudsmanka je připravená řešit tuto možnost. A to si myslím, že je velice důležité, protože um, kolegové často hovoří o problémech uh, s byrokracují, ale když uh, se zamyslíme nad tím, že by nám zde mohla pomoci Evropská ombudsmanka, myslím si, že by to mohlo být efektivní. A to je důvod, proč to zdůrazňuji také uh, v jednom ze svých podněvacích návrhů. Zdůrazňuji roli evropského ombudsmana. Zbytek, myslíme, vychází z toho, na čem už jsme se shodli. Je zde jedna výjimka. Jsem velice rád, že o tom hovořila také Monika Makové. Jedná se o investiga- investigativní novináře. Když se podíváme na ten eh, text, oznamovatelé obecně ani investigativní novináři nejsou dostatečně chráněni uh, směrnicí. Já si myslím, že uh, investigativní novináře i oznamovatelé zkrátka musíme dostatečně chránit. Eh, děkuji Denisovi. A Barbara Kačinská. Uh, tak,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 Otóż eh, bardzo e, eh, trudno jest. Omlouváme se, měli jsme technický problém. Těžko poznat, kdy eh, oznamovatel koná ve veřejném zájmu a kdy ne. Dnes máme spoustu falešných zpráv a stává se, že často ta oznámení nejsou ve veřejném zájmu, ale je to v podstatě to, že je někdo naštvaný na šéfa anebo kolegy, kolegu ve veřejném orgánu. Takže ochrana oznamovatele trestné činnosti by měla být omezena pouze do chvíle, kdy se pozná, jestli to oznámení bylo podloženo fakty anebo ne. Pokud se to nepotvrdí a jedná se o klamnou, nepravdivou informaci, no tak potom pochopitelně oznamovatel by měl nést právní odpovědnost třeba za poškození dobrého jména, dobré pověsti, pomluvu nebo podobně. A výjimky by se také měly týkat veřejné bezpečnosti, teroristické hrozby, obrany a podobně. Tedy tyto činnosti které jsou velmi citlivé. Nesouhlasím s kolegou z eh, SAD, že bychom měli vytvořit zvláštní úřad. Vy jste hovořil o pozněvacím návrhu, eh, který by vytvářel evropský orgán s pobočkami v členských státech. My máme pořád ještě problém s EPO. A přijde mně, že takový nápad není úplně realistický. Ledaže třeba by se ta role dala dát EPU. EPO by třeba mohlo převzít určité kompetence týkající se ochrany oznamovatelů trestné činnosti. Děkuji. Thank you very much. Now uh, finally... Děkuji. A Katrina Činiči. Eh, credo... Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem se zkoušela, ne, pokoušela podat pozměňovací návrhy a pokoušela jsem se roli oznamovatelů trestné činnosti zejména v souvislosti se závažnými případy korupce eh, nebo s případy, které eh, jsou velmi rozsáhlou trestnou činností. Eh, už se o tom jednalo i ve výboru KONT a jejich usnesení pro nás může být také inspirací, kde nebo jaksi z kterého zorného úhlu se podívat na definici whistleblowerů a, eh, a také na definici těch ochranných opatření, která jsou nutná. Eh, nemusí to být jenom specifické právní normy, ale také se tady jedná vlastně o jistou změnu kultury eh, v tom smyslu, aby mm, tito občané byli eh, respektováni, protože přispívají k odhalování velkých eh, závažných trestných činů. Eh, já jsem se snažila mm, pozměňovacími návrhy právě k tomuto přispět a jde v nich také mimo jiné o, o mm, téma utajení, Um, oznamovatelů uh, trestné činnosti, o jejich identitu a tak, aby se nestali um, obětí nějaké diskriminace nebo nějaké msty. A další věc, na kterou bychom se měli zaměřit, je uh, také zřízení legálních možností, uh, jejichž prostřednictvím by oznamovatelé mohli ehm, poukazovat na eh, trestnou činnost. tak, aby mohlo být zahájeno eh, vyšetřování nebo eh, soudní akce. Je potřeba, aby eh, oznamovatelé měli určité záruky eh, v tom smyslu, že budou chráněni proti určitým protiakcím. akcím. Já jsem se pokusila svými pozměňovacími návrhy přispět ke zlepšení tohoto textu. Ten text je určitě dobrým základem pro další práci, ale je tam ještě velký prostor pro zlepšování. Děkuji. Thank you, Jenom velice rychle. Já nevím, jestli mě pochopila kolegyně Makovej. Pokud někdo pracuje v nějakém ústavě, nějaké instituci, chce něco oznámit, ale přitom se toho sám účastnil. Například, že mu to někdo přikázal. Nebo alespoň si teda myslí, že by se ho ta činnost, která byla spáchana, mohla týkat, Potom otázka, jestli se jedná o oznamovatele trestné činnosti nebo ne. Já tady nemluvím o osobě, která již byla uh, odsouzena. Pracuje osobě, která pracuje v té instituci. Někdo mu dal příkaz něco udělat. On má pocit, že to není v pořádku a oznámí to. Přitom ale ví, že může být obviněn z této činnosti a pak ji neoznámí. To je jedna věc. A za druhé, jestli by v tomto případě měl být chráněn, a jestli je možné použít dohodu o vině a trestu. Protože pokud byste byl státní zástupce, tak já můžu jít za vámi a řekl bych, udělal jsem toto, nevím, jestli jsem tím porušil zákon, pokud mě budete chránit, tak to nahlásím. Pokud tyto lidi nebudeme chránit, tak řada z těch činů vlastně se nebude vůbec vyšetřovat. Takže já jsem nemluvil o lidech, kteří už byli odsouzeni. Mluvil jsem o té hraniční zóně. Můžeme tento dialog prosím ukončit a vrátit se k Majte, která by mohla učinit závěr. Sí, bueno, les he escuchado con muchísima atención. Si alguien... Ano, děkuji. Eh, já jsem pečlivě naslouchala eh, diskusi. Eh, pokud někdo pochybuje o tom, že tady pracujeme na epochální změně, tak bych ho ráda přesvědčila o tom, že to tak opravdu je. Eh, tady to je mm, prostě ta dialektika pravdy a lži, legálního a ilegálního, eh, spravedlivého a nespravedlivého. To je to, na čem tady pracujeme. To je změna paradigmatu, změna technologická eh, Eh, samozřejmě, že eh, nepravdivé výpovědi nesmí být chráněny. To není součástí ochranou oznamovatelů trestné činnosti. Eh, tato ochrana má mm, chránit veřejný zájem. Je to naprosto specifická záležitost. My se tady musíme koncentrovat na to, jak my, jakožto eh, výbor Libe, můžeme přispět k práci eh, výboru Jury. Ale eh, musíme prostě navázat na to, co už máme. My se nacházíme v době, kdy se eh, konají, kdy, kdy vlastně eh, lze spáchat opravdu široce, ehm, eh, roz, značně rozsáhlý mezinárodní ehm, trestný čin. Čili ehm, ta práce v této, naše práce v této oblasti je opravdu nutná. Já jsem si vyslechla všechno, co jste říkali, co jste navrhovali, i co se týče vašich praktických zkušeností um, um, Myslím si, že až budeme hledat kompromisy, tak eh, můžeme k vašim názorům dále přihlédnout. A doufám, že se nám podaří eh, dospět eh, jaksi k pozitivním kompromisům, které ten text vylepší. Všechno, co jste říkali, je opravdu cené a já vám za to děkuji. Děkuji, Majte. A děkuji také všem ostatním, který se, kteří se účastnili diskuse. A v pět hodin začneme s dalším tématem. Jedná se o boj proti pohlavnímu zneužívání dětí. Spravodajka zde ještě není, takže můžeme počkat 10 minut. Máme tady přestávku do 5 hodin, ale prosím, přesně v 5 hodin budeme pokračovat dále dorazí do tedy doby snad eh, zpravodajka, takže v pět hodin eh, se budeme zabývat dalším bodem, bodem 18. Colleagues, um, we're going to make a start. Uh, Anna Maria is here. Kolegové, začneme. Anna Marie přišla. A víte, že nás čeká dlouhé hlasování po tomto bodu. Přijdou další kolegové, takže začneme, abychom měli řádnou diskusi k tomuto tématu. Děkuji eh, těm, kdo přišli, aby projednali tento bod. Měli jsme usnesení 11. března o zneužívání dětí na internetu a parlament požádal výbor LIBE, aby bylo monitorováno dále provádění směrnice eh, Rady 2001-93 EU, eh, protože ze dne 13. prosince 2011. Jedná se o směrnici o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořišťování dětí a proti dětské pornografii. Libe požádalo o studii k tomuto tématu a měli jsme také slyšení 25. dubna o zneužívání dětí. EPRS rovněž e, publikovali e, vnitřní hodnocení implementace této směrnice. Nyní si vyslechneme e, od paní zpravodajky Kuraci Bild více o návrhu zprávy. Předávám jí tímto slovo. Ana Marie má slovo. Děkuji, Klode. Děkuji všem za to, že přišli. Někteří si asi vzpomenete, jak jsme v minulém funkčním období pracovali na historické zprávě. Skutečně jsme dosáhli toho, že se zavedly eh, minimální standardy, definice a také sankce. Zároveň se nám eh, podařilo eh, předcházet zneužívání a chránit oběti. V roce 2013 směrnice vstoupila v platnost. Je důvod ke spokojenosti, ale i k obavám. A jde o to, aby parlament tlačil na členské státy, aby lépe implementovali a prosazovali tuto směrnici. Chci poděkovat komisi za dvě zprávy, které připravila, především pokud jde o provádění směrnice. Uvědomuji si ty technické problémy, jaké komise měla, aby získala informace o členských států. V každém případě eh, potřebujeme více informací od komise a členských států o tom, jak implementují směrnici a potřebujeme eh, další důkazy o dodržování této směrnice. Svoji práci zakládáme na eh, velice důkladné analýze. EPRS e e vydali velice dobrou studii Velice eh, tomuto oddělení za to děkuji. Měli jsme také tři slyšení, kde byl zastoupen Europol, Interpol, odborníci eh, z hot eh, z nouzových linek, ze zainteresovaných stran. Byli zde ehm, státní žalobci Měli jsme zde zástupce celé té komunity, eh, která se snaží bojovat proti zneužívání dětí. Měli jsme zde také kolegy z Interpolu, eh, z Nemeku eh, ve Spojených státech. Jsem velice ráda, že jsme svoji práci mohli provést velice důkladně. To byl dobrý základ pro naši zprávu. Identifikovali jsme jasné nedostatky v aplikaci směrnice navrhujeme konkrétní doporučení členským státům, jak zlepšit implementaci této směrnice. A myslíme si, že je třeba zlepšit vyšetřování, prevenci, a asistenci obětem a také odstranit článek 25 směrnice. Já projdu jednotlivé body. Snažili jsme se být velice specifičtí. Pokud jde o trestní právo, vyzýváme členské státy, aby posílili ustanovení týkající se sexuálního zneužívání, groomingu a e, dalších forem útoku na děti, e, tak aby e, lidé, kteří jsou blízko dětem, pro ně nebyli nebezpeční. Řešíme zde otázku zneužívání dětí online i offline, ale 70 těchto trestních činů v podstatě probíhá fyzicky a často eh, ze strany lidí, kteří jsou blízko dětem, kteří mají důvěru dětí. nebo mají eh, pozici autority. Takže musíme zajistit odpovědnost těchto lidí. Eh, často neexistuje dostatečné monitorování, dostatečné, dostatečný dohled. Uh, od roku 2011 eh, do dneška se eh, rozšířily některé trestné činy online. Má to eh, dopad na celé generace, především na děti a děvčata která jsou zneužívána k pornografii. A také děvčata kvůli zneužívání na internetu někdy páchají Eh, sebevraždy. Je třeba mít konkrétní opatření na boji proti eh, tomuto jevu. A vyzýváme také členské státy, aby eh, rozšířili, aby prodloužili promlčecí lhůty, pokud jde o zneužívání dětí, tak aby bylo skutečné, skutečně možné postihnout osoby, které tyto činy způsobí. Uh, Dále je třeba posílit policejní a um, justiční spolupráci a zajistit uh, nástroje pro vyšetřování, jako je například Evropský vyšetřovací příkaz a Evropský um, zadržovací příkaz. Europol a Eurojust by měly být posíleni tak, aby uh, mohli odhalit um, kriminální sítě. Často jsou přeshraniční a mají velice sofistikované nástroje. Europol a Eurojust musí mít odpovídající eh, zdroje. Já bych eh, je chtěla ocenit za dobrou odvedenou práci. Je třeba, aby docházelo k výměně nejlepší praxe, eh, pokud je o nástroje. Zároveň je třeba soustředit se na situaci nedoprovázených nezletilých dětí migrantů. To je nová věc od schválení směrnice. Tyto děti jsou velice zranitelné když hovoříte s odborníky, ehm, zdůraznějí eh, nutnost výměny informací, nutnost spolupráce a nutnost posílit interoperabilitu databází a také zdůrazňují spolupráci mezi ehm, orgány činnými v trestním řízení. Je také třeba, aby členské státy měly preventivní programy, včetně školicích programů pro veškeré aktéry které jsou v kontaktu s dětmi. Jak víte, Eh, máme zde například eh, eh, školení pro opatrovníky nedoprovázených nezletilých. A zároveň je zde kontrola pro a ty, kteří jsou v kontaktu s dětmi, ať už se jedná o opatrovníky nebo učitele. A zároveň je třeba dohlížet na to, aby tito lidé nebyli e, trestáni. Další bod. E, ochrana obětí a pomoc obětem. Já bych chtěla poděkovat občanské společnosti, odvádí skutečně vynikající práci. Orgány činné v trestním řízení potvrzují, že spolupráce s občanskou společností je naprosto zásadní. Lidé v uniformě Eh, často nejsou schopni získat důvěru dětí, zatímco lidé z občanské společnosti a nevládní organizace eh, jsou schopni přiblížit se k dětem, hovořit s nimi, identifikovat oběti a získat jejich důvěru a eh, poté spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Odvádějí také vynikající práce, pokud jde o identifikaci ehm, škodlivých materiálů na internetu. Jde nám o to, aby členské státy si vyměňovaly nejlepší eh, zkušenosti v této oblasti, aby došlo eh, k, vyhýb, ehm, k odstranění eh, dvojí viktimizace. Na slyšení jsme se zabývali také modelem ze Švédska. Hovořili jsme o tom, jak tam jsou oběty, oběti chráněny a tento model je velice dobrý. Další bod, eh, blokace a odstranění, článek 35. Pouze eh, polovina členských států transponovala tento článek 35 do své národní legislativy. A to je škoda, protože tento článek umožňuje blokovat eh, webové stránky. Vyzýváme proto členské státy, aby plně implementovali článek 35, včetně blokování materiálů týkajících se zneužívání dětí je nutné, aby bylo urychleno eh, blokování eh, takovéhoto materiálu na internetu, eh, včetně odstraňování těchto stránek s ohledem na princip přiměřenosti. Zároveň zvažujeme o možnosti takzvaného quick freeze, rychlého zmrazení. Je třeba neustále aktualizovat seznam špatných webových stránek. takovéto webové stránky eh, by měly být blokovány eh, během několika hodin po jejich identifikaci. Je třeba, aby eh, seznam škodlivých webových stránek byl sdílen mezi členskými státy, také s Interpolem. Je třeba strukturovaný dialog s platformami na internetu, který by měla prodávat provádět komise a je třeba také investovat eh, do nových technologií ze strany průmyslu a platform. Do zprávy jsem eh, rovněž zahnula to, že technologie se rozvíjí a potřebujeme eh, být otevřeni do budoucnosti. Procházíme digitální revolucí. Technologie jsou stále nové a je potřeba, aby nám pomáhali. Eh, technologie nikdy nenahradí lidi. Eh, potřebujeme samozřejmě organičné v trestním řízení, potřebujeme, aby lidé byli aktivní, ale musíme využívat všech nástrojů, které jsou k dispozici. A musíme mít eh, ustanovení týkající se toho, aby poskytovatelé internetových služeb měli povinnost aktivně oznamovat webové stránky, kde dochází k ne- ke zneužívání dětí, a aby zde také existovaly odpovídající finanční zdroje. E, já se velice těším, pane předsedo, na to, že si budu moci vyslechnout názory kolegů a a na závěr bych chtěla říci, že e, veškeří aktéři zde musí převzít odpovědnost. Děkuji Anna Marii, Aně Marii. E, skutečně musíme vzít na sebe odpovědnost, ale na toto téma máme jenom 30 minut. V 17.30 nás čeká dlouhé hlasování. Máme zde dva stínové zpravodaje, Miriam a Natalie za SAD a ALDE. A ještě někdo další se hlásí o slovo? Katarína, ještě někdo další? Nikoli, takže pouze eh, tito tři Eh, řečníci, stínoví zpravodajové a Katarína a nikdo další, prosím, protože budeme muset v 17.30 začít hlasovat. A poté eh, na závěr bude mít krátce slovo Ana Maria. A za SAD eh, Marian Dali. Děkuji, pane předsedo. Chci přivítat zprávu paní poradci Bild, která poukazuje na některé klíčové záležitosti eh, týkající se zprávy Evropské komise o implementaci této směrnice. Nicméně za naši skupinu socialisté socialisté a demokrati chci zmínit pár věcí. Naše skupina má za to, že jedna věc je opravdu zásadní. Sexuální zneužívání je zneužívání Není to pornografie, tak tomu říkáme sexuální zneužívání, není to nic pornografického. Když o tomto materiálu budeme hovořit jako dětské pornografii, tak se tím uráží tisíce obětí této trestné činnosti. Říkali nám to sociální pracovníci, komisaři pro děti, organizace rodičů, advokáti práv dětí a podobně. A e, oběti zneužívání s tím, že ten materiál se někdy dostal na internet, na mne apelovali, abych vám řekla, že jim máme dát hlas, tak, aby se zajistilo, že se hovoří o tom jako o zneužívání a nikoli jako o pornografii. To je první věc. Druhá věc. Vítám tuto zprávu, ale zároveň mám za to, že tato zpráva se musí zabývat trochu důrazněji některými otázkami. Proč třeba kontrolovat trestní rejstřík někoho, kdo s dětmi nepřijde přímo do styku, jako například programátoři a cestovní kanceláře. Já si myslím, že je důležité, aby všechny osoby, které mají nad dětmi pravomoc, by měly být zkontrolovány, ve smyslu měly být zkontrolovány jejich trestní rejstřík. Já samozřejmě chápu, že nám jde o uh, sexuální turistiku u dětí, což konec konců vyplývalo i z různých stanovisek, ale toto je neregulovaná oblast, která probíhá na černém trhu, takže pokud znáte nějaké cestovní kanceláře, tak kontrolovat jejich trestní rejstřík to jaksi nepovede k naplnění našeho cíle. A za třetí, když, čes, když členský stát bude blokovat tento materiál, namísto toho, že by zjistil, zajistil, že to stáhne, tak to bude znamenat, že to bude pořád na internetu. A to bude přispívat k zneužívání. Pokud nedonutíme poskytovatele internetových služeb, aby to stáhli a budeme penalizovat nes, nedodržení, tak to bude pokračovat, protože výsledek toho zneužití je pořád na internetu a lidi se na to můžou podívat. <clears throat> Takže netrvejme na blokování. Pokud chceme pomoci obětem, tak je potřeba, abychom jim právně pomohli, justičně pomohli a dali jim, a dali jim nápravné, nápravní prostředky. Je potřeba, aby se to stáhlo, nejenom blokovalo. Počet obětí je vyšší než počtu, počet pachatelů a proto si myslím, že bychom více měli pomáhat obětem. A to se dá udělat několika způsoby. Například tím, že se zajistí ochrana soukromí obětí, třeba Německo. Vidíme, že na hotline a volá méně lidí po té, co v Německu se zavedlo uchovávání údajů. A nesmíme na to zapomínat. Anonymita je i pro oběti a potřebují. Nemůžeme se dostat do situace, kdy oběť nevolá na linku důvěry, protože se obává, že nebude zajištěna ochrana jejich soukromí. Objeví se další témata, předložíme pozněvací návrhy, ale v tomto krátkém vystoupení bych se ráda soustředila právě na tyto hlavní oblasti. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce a doufám, že během zasedání stírových zpravodajů a pozněvacími návrhy najdeme pragmatický a účinný kompromis, který vezme v úvahu i a, oběti. Děkuji. Miriam bude předkládat více pozměňovacích návrhů. Řekla jste nám jenom ty klíčové body, děkujeme za to. Co se týče ALDE, Natali, prosím, má slovo. Děkuji mnohokrát, Klaudy. Děkuji Aně Marii za velmi dobrou a inkluzivní práci a za spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji také za obsah této zprávy. Jako místo předsedkyně mezi skupiny pro práva dětí tvoříme opravdu dobrý tým, který, je přesvě, který bojuje přesvědčeně stejným směrem. Takže všechno bude v pořádku. Chci jenom velice rychle připomenout, že tato evropská směrnice, na základě které Anna Marie pracuje, se týká pohlavního zneužívání a vykořišťování dětí. Je z roku 2011, z roku 2013 měla být transponována a celá řada států celý text netransponovala. Evropská komise říká, že tam jsou právní problémy, ale my jsme parlament a tyto průtahy nejsou ne, normální, ale nejsou přijatelné, protože tady se přece jedná o pohlavní zneužívání dětí. Takže ke obecnému tónu této zprávy. Myslím si, že bychom mohli být ještě kritičtější a nejenom konstatovat, eh, že komise by měla činit nějaké kroky. Já mám pocit, že jsme občas trochu moc hodní na komisi a příliš diplomatičtí. Navíc komise, komisi trvalo rok, než tu zprávu vydala. A měli jsme zajímavou schůzi stínových zpravodajů a na té schůzi jsme mnozí zmiňovali, že dokonce ani neexistují číselné údaje, o které bychom se mohli skutečně opřít při vytváření politiky. Velmi rychle a konkrétně ještě k pozměvacím návrhům. Já jsem velice ráda za to, že tam byly vloženy nové trestné činy týkající se zneužívání dětí. A jsem také ráda, že v této zprávě se důrazně hovoří o prevenci bude 20 a 24. A teď jenom ještě jedna připomínka, ke které se vrátím z upozněvacích návrhů. K těm číslům. Já si myslím, že to není úplně pertinentní záležitost a neměli bychom to směšovat. Ještě předtím, než vytvoříme nové blokační technologie, tak bych byla ráda, abychom na základě zprávy trvali spíše na výmazu tohoto obsahu, celkovém stažení. Musíme trvat na tom, že očeteře členských států musí pracovat na stahování tohoto obsahu z internetu, nikoli pouze blokování přístupu. Tolik tedy k této zprávě, která obecně řečeno je velmi dobře naformulována a doufám, že nám umožní posunout celou tuto věc ku předu, jelikož je v Evropě velmi významná. Děkuji. Děkuji, Natálie. Katarína, prosím jenom tři minuty maximálně, protože budeme muset hlasovat. Dvě, tři minuty, jestli je to možné. Protože v půl musíme začít hlasovat. Děkuji, Klode. Eh, já se budu snažit být stručná. Chci poděkovat eh, Aně Marii eh, za práci odvedenou na této zprávě já jsem v té pracovní skupině, která se těmito tématy zabývá. Děkuji Aně Marii, odvedla opravdu velký kus práce a zaměřila se na ty nejdůležitější aspekty, zejména na koordinaci boje proti eh, tomuto druhu trestné činnosti, na synergie mezi Europolem a Eurojustem. To je samozřejmě důležité a je třeba to opravdu podpořit na všech úrovních. Další aspekt, který podle mě je velmi velmi důležité, důležitý. To jsou nové formy sexuálních eh, trestných činů páchané online a oběťmi jsou zejména eh, nezletilí a eh, dopady jsou někdy velmi dramatické. I civilní společnost je potřeba zapojit, instituce ji musí podpořit právě proto, aby mm, se opravdu účinně bojovalo proti zneužívání zneužíváním nezletilých i v kyberprostoru. Důležitá je prevence samozřejmě, eh, musíme pracovat na všech rovinách, eh, zaměřovat se na nezletilé, ale i také na školy, rodiny. Ehm, všichni víme, že děti ehm, ráde mm, využívají IT nástroje a nejsou si vědomi rizik, které jsou s tím spojeny. Ehm, na některých věcech musíme ještě zapracovat. Ehm, něco z toho už tady bylo zmíněno. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na to, že, eh, abychom účinně bránili obchodování eh, s mm, pornografickým materiálem a eh, s šířením dětské pornografie. Musíme dosáhnout toho, že tento materiál online bude moci být odstraněn, vymazán mm, také eh, se musíme snažit o ochranu obětí, podporu obětí, eh, zase ve všech slova smyslech, eh, včetně psychologické podpory a tak dále. Důležité je také to, že oběťmi je velmi, jsou velmi často děti migrantů. Díky. Dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji za velmi kvalitní spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji také sekretariátu a asistentům. Jenom velmi rychle k dětské pornografii. Tam předložím pozněvací návrh. Do zprávy jsme nemohli dát všechno, takže mezi mými pozněvacími návrhy právě požádám o záměnu a, toho slova a, pohlavní zneužívání za materiál týkající se vykořišťování dětí zprávu z vlastní iniciativy nemůžeme změnit návrh, eh, název eh, textu komise. Merian taky souhlasím a s Natali a s Katarinou v tom smyslu, že bychom se měli soustředit na odstraňování spíše než na blokování přístupu a pokusím se, aby to v té zprávě bylo ještě jasnější. Takže ještě děkuji i té skupině, které jsem spolu předsedala s Katarinou. Někteří stěnoví zpravodajové jsou také místo předsedy této skupiny. Tam jsme řešili politiku nulové tolerance vůči sexuálnímu zneužívání dětí a zabranění beztrestnosti je jednou z našich velkých priorit. Hodně jsme během tohoto mandátu pracovali i s nevládními organizacemi. Teď, co se komise týče, ano, máte pravdu, ty průtahy nejsou přijatelné, známe jejich důvody, ve zprávě se snažíme být konstruktivní, zamyslet se nad budoucností spíše a žádat komisi, aby pravidelně informovala Evropský parlament. A aby se ve svých zprávách soustředili spíše na důkazy a na dodržování práva, tak, aby se do toho parlament mohl zapojit a navýšila se ochrana dětí. A opět trváme si na politice nulové tolerance. Claude, nakonec chci jenom říci, že tady hovoříme o strašných trestných činech, které jsou páchané na dětech, kterým často jsou třeba jenom dva roky. A policista, který vede oddělení hledající a pohřešované děti, ve Stokholmu říkal, že opravdu se jedná o malé děti, kterému často říkají, jo, já jsem neměl kde spát a někdo mi nabil místo, kde se mám vyspat, nakonec jsem tam musel spát s ním. A těm lidem potom, těm dětem potom trvá roky se z toho vyhrabat. Děkuji. děkuji Anne Marie. I s novým zpravodavům lhůta pro pozměňovací návrhy je 18. července. Kolegové, přesně v 17.30 budeme hlasovat, takže prosím, usaďte se. Budeme hlasovat eh, kompletně elektronicky, jako vždycky, takže za dvě minuty budeme hlasovat.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 take your seats, are two long votes, so... Kolegové, usaďte se, čekají nás dvě dlouhá hlasování. Okay, everyone ready? Všichni jsou při, připraveni. Uh, všichni ještě nejsou připraveni, tak to říkám jenom proto, aby už všichni byli připraveni. Někteří lidé ještě nemají vyndané své hlasovací karty, jako například pan Rengel. Barbara už má hlasovací kartu. Once put his card in. Takže prosím vás, vložte své hlasovací karty. Všichni jsou připraveni. Opačně. Tak, už jsme připraveni. Ještě nejsme všichni připraveni, prosím vás, usaďte se. Okay? Okay. Okay, colleagues, so the first... Kolegové, první hlasování. Zpravodajky Elizabeth Vosenberg. Jedná se o návrh zprávy, zprávy o boji proti kybernetické trestné činnosti. Pokud zpravodajka nechce nic říci, můžeme začít hlasovat. Paní Vozenberg, chcete něco říci nebo můžeme hlasovat? A eh, chtěla bych říct pár slov, pane předsedovo. Eh, chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům za vynikající práci a důležitou práci, kterou odvedli. A velice dobře jsme spolupracovali a e, děkuji všem za pozměňovací návrhy a kompromisní pozměňovací návrhy. Myslím, že vyšleme e, jasný politický signál e, touto zprávou, pokud jde o otázku boje proti kybernetické trestné činnosti. Děkuji. Děkuji paní Wozenberg. Můžeme začít hlasovat. Budeme hlasovat o osmi ústních pozměňovacích návrzích, takže první ústní pozměňovací návrh zahuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A body odůvodnění. První pozměňovací návrh zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 5 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 6 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 11, 12, 13 staženy, takže návrh 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 25. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1 na úvodní ustanovení A. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 26. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2 k úvodnímu ustanovení B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3 k úvodnímu ustanovení C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4 k úvodnímu ustanovení D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5 k úvodnímu ustanovení E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 k úvodnímu ustanovení F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 92, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 93, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 94, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 119. Zahajuji hlasování. 119. Končím hlasování. Přijato. Návrh 128. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 129. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrhy 131, 132, identické, zahajuji hlasování. Closed. Zavírám. Zamítnuto. 133, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 134. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 135. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Pozněvací návrh 137. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 138, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 147, hlasování zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromis 15, hlasování zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 152. Hlasování zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 153. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 154. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 155. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 156. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Pozdělací návrh 162. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 158. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozdělací návrh 159. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. na 160. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 163. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Pozdělce na 164. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozdělací návrh 165. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Pozdělací návrh 166. Zahajuji hlasování. Pořádně zamítnuto. 167. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 168. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Pozděme se na 169. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. Teď se návrh 175. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. se návrh 176. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Tady EPP mělo o jeden hlas více. Roberta si toho všimla. Je to u vás normální? Nevím, jestli to byla telepatie nebo co, ale v každém případě hlasování se teď uzavírá. Dobrá, bylo to přijato. Než by to, bylo, než by to tak vadilo, ale přesto pro pozádek. Takže zpátky 185. Zahajuji hlasování. Pozdějovací návrh 185. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 18. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 203. 203. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 204. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 205. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 207. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací nám 208. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozněvací návrh 219. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 221. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Pozněvací návrh 223. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Můžeme problat blokově 224 až 228? Můžeme. Všechno odhlásíte skoro odsouhlasíte skoro léto. Takže blokově 224 až 228 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. O kousek. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato pozněvací návrh 234 z IMKA. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 235. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Pozněvací návrh 237. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 25. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 26. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. přijato. Pozněvací návrhy SAD udělalo chybu, takže budeme znova hlasovat. Nevím, jaké tady platí pravidla, ale je skoro léto, tak na vás budu hodný a zopakujeme hlasování. Kompromis 26. Můžeme ještě jednou hlasovat o kompromisu 26? Já jsem měl pocit, že stejně všichni hlasovali pro a nehlasujem pro. Tak já jsem hlasoval špatně, jak to možná pomohlo. To je exotické. ECR má plus jedna. To je něco jiného, než když EPP má vědět navíc. Děkuji, Danieli. Se vám uleví, až odejdete. Takže uzavírám hlasování. Zamítnuto. Dobrá. Tak, pojďme dále, ať to dokončíme. 245. Zahajuji hlasování. Ne, ne, ne. Ale jo. Nezačínejte se se mnou. Kompromis byl zamítnut. Jak jsem říkal, pozněvací návrh 245. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 246. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Tak teď 247, 48 a všechny až to 252, ten pozměvací návrh zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Takže pozněvací návrh 253. Zahajuji hlasování. Ne, ne, ne, ne. Omlouvám se, udělal jsem chybu. Tak kompromis 27. Ano, kompromis 27. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Tak, pozněvací návrh 270. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 271 IMKO. Zahajuji hlasování. Chviličku vám to nechám, pokud se měníte. Aha, dobrá. Tak 271 máme uzavřeno hlasování a to je přijato. 272 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací na 273. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací na 274. Uzavírám, eh, teda otevírám, <laughs> zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací na 275. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Teď pozněvací na 276 a 279, ty jsou všechny stejné, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 29. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 294. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 295. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 296. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 297. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 299 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 31 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Amendment 303. Návrh 304. Předseda se omlouvá 303. Návrh 303 zahajuje hlasování. Končím hlasování. SAD mají jednoho navíc. Brigit SAD má jednoho navíc při tomto hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 300. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 34 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 322. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 323, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 325 a 326 identické zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 329, zahajuji hlasování. 329. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 330. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 331. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 332. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 333. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 334, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Identické 335, 336, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 338. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 338. 338. Už jsem to uzavřel, už jsem to ukončil. Věděli o tom všichni, co hlasujeme? Dobrá, můžeme hlasovat ještě jednou. Pokud, eh, postupuji příliš rychle, řekněte mi to. Ale vzhledem k tomu, že nikdo nic neříká, postupuji co nejrychleji. Prosím vás, eh, buďte sticha, eh, protože pak můžeme postupovat rychleji. Takže ještě jednou návrh 338. 338. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 339 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 337 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 340. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 101. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 341. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 343 a 344 identické zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 345 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 346 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 347 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, bylo to zamítnuto, EPP měli plus jedna, takže prosím změníte to. Kompromis 36, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 370, 371. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 372. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třista šedesát sedm. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třista padesát osm zahajuje hlasování. Nehlasujeme o 358. Hlasujeme, kolegové. Um, takže rušíme předchozí um, hlasování a budeme hlasovat o 349. O předchozím jsme neměli hlasovat, takže nyní hlasujeme o 349. Hlas, uh, zahajuji hlasování. 349. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 373. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 374 a 375 identické zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 376 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 377 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 378 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 381 a 382 identické zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 383. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 384 osmdesát Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 386 a 387 identické zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 388 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 389 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 396. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 397. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 398. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 399 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 400. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 406. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 405. Zahajuji hlasování. Můžeš Končím hlasování. Přijato. 401. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 402. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 404. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 407 a 408 identické zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 409 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Už budeme končit. 410. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 411. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 412. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 42, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 420, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 421, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřista dvacet dva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 423. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 425. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 426. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 427 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 428 a 429 jsou identické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 430, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o textu v pozměněném znění. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 50 pro, 4 proti, Gratulujeme paní Vosenberg. Děkuji za trpělivost. Vím, že to hlasování je dlouhé a je to mírně únavné, ale já vám děkuji za to první hlasování. Já vím, že máme ještě další. Takže kolegyně a kolegové, buďte prosím disciplinovaní a klidní, čeká nás další dlouhé. No teď tedy. Teď máme to rychlé. A pak máme ještě jedno dlouhé tak. Snažte se udržet pozornost. Pojďme rychle teď do toho. Nyní nás čeká návrh na řízení o jednotném vzoru povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Zpravodajem je pan Hala Aho za ECR. Chcete k tomu něco říci? Nechcete. Dobrá, budeme hlasovat o textu, který byl dohodnut během jednání mezi institucemi. Zahajuji hlasování. GUE, to je dobré, ti, má, ti mají o jednoho navíc. Všichni už dneska měli o jednoho navíc. Takže GUE plus jedna. GUE má o jednoho navíc. A ECR taky. ECR má pořád o jednoho navíc. Jeden z ECR, prosím, vytáhněte si kartu, ať můžeme ukončit hlasování. Můžete? Pořád, pořád o jednoho navíc. Musíte někdo vytáhnout kartu, jinak nemůžeme přestat hlasovat. No, předtím tam byly dva navíc. Předtím byly o dva navíc, teď má jednoho dobrá, hotovo. Děkuji. Tak, Odhlasováno 52 pro, 2 proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaj. Panu Hala Hop.